Very good morning to every... Dobrý den všem. Vítám vás na hlasovací zasedání závěrečné zprávy výboru TEX 3. Vítám vás na tomto dni žní. Ještě před hlasování bych rád vyzval poslance, aby se přesvědčili, že mají hlasovací karty ještě před začátkem hlasování. Toto poslední zasedání uzavírá rok intenzivní práce, která byla zahájena naším ustavujícím zasedáním 22. března před rokem. Chci připomenout to velké množství práce, které bylo odvedeno v tomto výboru. Jak víte, setkali jsme se 34krát a zorganizovali jsme 18 veřejných slyšení, 10 výměn názorů se zástupci evropských institucí a členských států, 3 workshopy a 3 debaty v kontextu návrhu zprávy. Schromáždili a analyzovali jsme velké množství ústních a písemných důkazů na základě těchto setkání a z různých studií a briefingů, které jsme zadali a také samozřejmě ze čtyř zjišťovacích misí, které výbor zorganizoval do Washingtonu, Lotyšska, Isle of Man, Estonska a Dánska. Jsem rád, že tato zjištění se dostala do pozměňovacích návrhů a kompromisů, o kterých se dnes bude hlasovat. Závěrečná zpráva, o níž dnes hlasujeme, je dobrou reflexí stanoviska tohoto výboru o analyzovaných problémech během našeho 12-měsíčního mandátu. Já bych rád eh, poblahopřál oběma spolu zpravodajům Luďkovi Niedermayerovi a Jepe Kofoldovi za odvedenou práci. Mandát tohoto výboru byl rozsáhlý, pokryli jsme širokou široké bohatství témat a problémů. Návrh zprávy byl zveřejněn a rozeslán 14. listopadu loňského roku. Zvážení debata a debata na eh, návrh zprávy se odehrála na výboru 27. listopadu loni. Lhůta pro pozměňovací návrhy byl 17. prosinec a sekretariát obdržel téměř 13 pozměňovacích návrhů. Eh, zvážení pozměňovacích návrhů se odehrálo na zasedání výboru 29. ledna. Spolu zpravodajové eh, zorganizovali několik schůzek se stínovými zpravodaji a navrhli asi 150 kompromisních návrhů. Tyto kompromisy byly rozeslány sekretariátem včas stínovým zpravodajům. Já bych teď dal stručně slovo spolu s pravodajům, než začneme hlasovat. Luděk Niedermayer za EPP. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tři poznámky. Za prvé eh, uzavíráme nejen práci výboru taxe, ale také práci eh, v oblasti eh, daní v našem funkčním období. Parlament odvedl skvělou práci a významně zvýšil poznatky o tomto tématu a obrátil se i na evropské občany s tímto závažným eh, problémem, který je jedním z nejdůležitějším, co se týče ekonomiky a politiky Evropské unie. Během práce na zprávě, jak jste laskavě řekl, se nám podařilo vypracovat kompromisy a to díky velké konvergenci chápání a porozumění mezi politickými stranami, což je výsledkem předchozí práce a také díky vysoké kompetentnosti zapojených poslanců. I přesto, ale je to přirozené, v některých oblastech jsou rozdílné názory. Omlouvám se, prosím, eh, o ticho poslouchejte zpravodaje ale hlavné sdělení a význam tématu je, myslím, široce sdílen politickými skupinami a to je důležitý úspěch. Já bych nejprve rád poděkoval všem zapojeným, včetně eh, spoluzpravodaje Jepa Kofoldova a jeho Eh, tým, ale eh, spolupráce s našimi stínovými zpravodaji byla také výborná, trvala celé hodiny, byly velice naplněni dobrou vůli eh, v nalezení, v nalezení kompromisů. Ne, nestáli jsme za jednotlivé strany EPP, socialisty, především ve prospěch, jsme pracovali ve prospěch parlamentu. Chci také poděkovat sekretariátu za jeho vstupy a také chci poděkovat Janu Eriksovi, Martině a dalším eh, a zvláště Petře, která pro mě pracovala, která eh, této práci věnovala obrovské množství času. Eh, předtím, než se pustíme do hlasování, které doufám nebude trvat pět hodin, dovolte, abychom společně s JEFem prezentovali společné stanovisko o Brexitu. My jsme se rozhodli se věno- nevěnovat Brexitu a navrhujeme, jak pokračovat s ohledem na Brexit v našem společném stanovisku, které jsme podali. Ještě jednou děkuji za spolupráci a doufám, že po hlasování budeme všichni o něco spokojenější i nespokojenější, ale budeme mít silnou zprávu EPP v oblasti daní a praní peněz. Děkuji, Luďku, Jepe Kofold má slovo. Děkuji, pane předsedo, i za mě chci nejprve poděkovat Lučkovi a jeho týmu, všem stínovým zpravodajům, sekretariátu, předsedovi. Jsem velice spokojen a vděčen za kvalitní spolupráci, které se nám dostalo a toto eh, byl, eh, nejkom, byla nejkomplexnější zpráva, nejdůsažnější zpráva, kterou Evropský parlament kdy na toto téma vypracoval a e, já bych rád poděkoval celému výboru za tuto práci na základě našich zjištění, zmisí a tak dále. Já vám přečtu naše společné prohlášení e, mé a mý, e, mého spoluspravodaje, co se, co se týče Brexitu, protože tam bylo podáno samozřejmě několik několik, několik pozměňovacích návrhů, já to zde přečtu. Dohoda o vystoupení eh, Spojeného království z Evropské unie bude mít eh, zásadní dopad na všechny oblasti politiky, nejen ty, kterými se eh, věnuje, kterým se věnuje náš výbor. A proto hrají klíčovou roli i pro naši zprávu, která se dnes bude schvalovat před finálním hlasováním na plenárním zasedání ke konci března. Vzhledem k přetrvávajícím nejistotě a e, k tomu, jak senzitivní je proces Brexitu, jsme se rozhodli nepřipojovat žádný specifický text o Brexitu do této zprávy v tuto chvíli. Omlouvám se, je pak kolegové, prosím, vyslechněte toto důležité prohlášení. Místo toho jsme se e, v koordinaci e, mezi politickými skupinami rozhodli se vyrovnat s Brexitem podáním, podáním Eh, na plenárním zasedání eh, ke konci března specifické znění podle článku 50, 50 TFEU. Toto znění eh, vyjednají spoluspravodajové a stínoví spravodajové. Spoluspravodajové děkují za práci vyjednávacích týmů, co se týče zdanění Vzhledem, že, eh, vzhledem k tomu, že přetrvávající debata o, daní na, o daních na evropské úrovni, eh, tak jak je potvrzeno během jednání o této zprávě, dochází eh, ke stále větší schodě názorů mezi zeměmi o otázkách lepších a efektivnějších daní, výběru daní a potřebě systematických změn v ekonomice bude potřeba jim přizpůsobit daňové režimu. Očekáváme, že tato debata bude zahájena eh, mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím i po, eh, i po jeho vystoupení. Tolik k našemu vyjádření a znovu chci poděkovat mému týmu za veškerou odvedenou práci. Děkuji, Jepe. Jestli mohu, já jsem eh, poděko, zapomněl Eh, poděkovat vám, ale eh, vy eh, si jistě zasloužíte veškeré naše poděkování po hlasování, jestli se nám podaří to zvládnout dříve než za pět hodin. Děkuji, potěšení na mé straně. Já jsem byl informován podle pravidla 200 jednacího řádu, že EPP Ribeira Sofia mm, z je tady místo eh, je tady, je tady několik, je tady, je tady několik eh, kolegů, kteří budou nahrazovat jiné, jiné kolegy. Jonas Fernandez eh, místo Jarvegy Atondo, Howard John místo Nini Jill, Aguila Clara nebo Zurinho Carlos místo Ané Gomeš. E, já bych měl být upozorněn o jakýchkoliv dalších zastoupení. Myslím, že každý poslanec tady teď má své, e, svou e, hlasovací kartu. Otázka nebyla na mikrofon, předseda odpovídá ne. to se týká těch, kdo nejsou členy anebo náhradníky tohoto výboru. To se týká lidí eh, zvenku. Vidím, že tady máme kvórum 12 poslanců, že je naplněno. My to ještě během testovacího hlasování ověříme. Takže teď prosím testovací hlasování. Hlasujeme teď. Is it fine? Yeah. The vote is closed. Končím hlasování. Okay, so takže můžeme zahájit hlasování o této zprávě. Kompromis 1 a 1a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3, 3A, 3B, 3C a 3D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno kompromis 3E, 3F, 3G a 3H. Jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Teď je tady, teď, teď je tady o dva, o jednoho poslance za EPP navíc. Zrušíme hlasování a ověříme počet poslanců. Znovu hlasujeme o kompromisu 3E, 3F, 3G a 3H. Hlasujeme o něm znovu, hlasujeme teď jmenovitě. Končím hlasování. schváleno. Kompromis 3i a 3j, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 61 jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování zase o jednoho poslance EPP je zde navíc. Prosím, kolegové. Stále ještě hlasujeme. V pořádku, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4, 4a a 4b. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Návrh 81, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7a, 8 a 8a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Schváleno. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se. Omlouvám se, říká předseda. Kompromis 13 jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14 jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 15 a 15a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Ano, Molly. Já chci, abyste mě vyslechli. My žádáme o jmenovité hlasování, protože potřebujeme dostatečnou podporu ve výboru. Doufám, že ta že tu podporu máme. Jestli tedy se e, přidají k nám kolegové, potřebujeme jich devět, abychom mohli jmenovitě hlasovat. To se týká e, e, návrhu 15, ale i o dalších. Takže na, začínáme návrhem 15 a chceme jmenovité hlasování. Omlouvám se, jde o návrh 156. Vy tedy hovoříte o návrhu 156, ano? Kdo je pro jmenovité hlasování? Potřebujete devět poslanců. Ano, vypadá to, že tento požadavek je naplněn. Takže návrh 156 eh, jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 171, kdo, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 175, kdo je pro? Já se omlouvám, že tento návrh e, nebyl e, vyžádán včera večer, takže jenom hlasujeme prostě 175, kde pro, proti, zdržel se. To ověříme elektronicky. Hlasujeme teď o návrhu 175. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17 a 17a, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 187, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 188, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno Kompromis 19, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 20 a 20a, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 22 a 23, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 230. Promiňte, 230. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 241. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 26 jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 27, 27a a 27b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 28 a 28a. Jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. A schváleno. Návrh 248. Můžeme hlasovat společně 248 a 251. Dobře, takže hlasujeme na jednou. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 252 jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnut, promiňte, schváleno. Kompromis 30 a 30a. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 31, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 32, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 272, Dvěstě sedmdesát tři a dvěstě sedmdesát čtyři. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis 33, 33a, 33b, 33c a 33d. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 290. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronicky ověříme eh, návrh 290. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Omlouvám se, říká předseda. Kompromis 34, 34a, 34b a 34c. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 307. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 35, 35a, 35b a 35c. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Moli má slovo. Děkuji, Petře. Znovu žádám o jmenovité hlasování a abych ušetřila čas výboru, já bych ráda eh, požádala o obecnou dohodu eh, o eh, jmenovitém hlasování o všech našich návrzích, abych ušetřila výboru čas. Dobře, takže 315 a další návrhy zeleným, což bylo podáno před, před termínem včera, ale včera nedostali většinu. Kdo je pro toto jmenovité hlasování? Máme 9 poslanců kteří jsou pro jmenovité hlasování o těchto návrzích? Ano, vypadá to tak, že ano. Takže 315 jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 36, 36a a 36b jmenovitě. Hlasujeme teď. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Amendment 336. 336. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 36C. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujeme nyní. Hlasujeme nyní. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 176. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Takže 176. Ověříme hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 11.15 hlasujeme nyní a hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže skutečně to byl návrh zamítnutý. 214. Jmenovité hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda. Takže nejprve 218. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 214. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 339. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 339 elektronické hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 342 plus 343, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 727 jmenovité hlasování požadovali zelení, takže ve třech částech. Hlasujeme o první části až po DAG 2. Hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jde o oddělené hlasování, ano, je to oddělené hlasování a jelikož teda skutečně to je 20 na 20, tak podle našich postupů to takto je. Sekretariat vám může přečíst přesně, jak vypadá to hlasování v tomto případě za chvilečku. Takže na základě článku 179a, pokud dojde k takovémuto hlasování, u odděleného hlasování, skutečně takový text je schválený, pokud je tam schoda. Dobře, takže jsme to schválili. Prosím o klid. Takže ano, je, tímto způsobem se vždycky něco nového naučíme. A nyní to bude 727. druhá část až po directive, takže hlasujeme nyní a je to zase jmenovité hlasování. Končím hlasování. A opět jsme to schválili. Třetí část. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 348 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme elektronicky. 348 hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Nebylo to těsné. Kompromis 39 a 39a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 40, 40 eh, a 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 42a. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 44, 44a, 40 až po 44 i pro, proti, zdrželi se přijato. 379 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 379 elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 700 98 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 798. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 45, 45A a 45B. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 407 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. 407. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 408. Jmenovité hlasování. Požádali o pozelení. Zahajuji hlasování. 408. Končím hlasování. Zamítnuto. 410, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 411, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 47, pro, proti, zdrželi se, pro, proti, zdrželi se, Přijato. 413 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 419 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. U 119 jste stáhli žádost o hlasování jmenovitém, protože 220 byla identická. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 420. Návrh 425 pro, proti, zdrželi se. Toto ověříme. 425. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 426, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 50, pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, pro, proti, zdrželi se, přijato. 435. Promiňte, takže pan předsedající. Takže 436, tam máme žádost o jmenovité hlasování. Takže uděláme 435, zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 436 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 138, 139, a 440 uděláme unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 52, 52a, 52b, b, c, 53 a title. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 439, kde je pro, proti, zdrželi se, takže toto ověříme. 494, kdo je pro, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 54, 55 a 56. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 50, kompromis 57, 58, 59, 59a a 59b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 488 pro, proti, zdrželi se. Toto ověříme. 488. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 575 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 64 a 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 528 pro, proti, zdrželi se, přijato. 529 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 70A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 70B pro, proti, zdrželi se, přijato. 537 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 71 a 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 74, 75, 76 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 563 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 564 a 565 pro, proti, zdrželi se. Uvěříme. Takže 564, 565 elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 78a a 78b pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 584 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 595 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 667, jmenovité hlasování. Hla, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 86 a 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 87a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 650 poté to bude hlasování jmenovité, takže 650 musíme odhlasovat samostatně. Zvedněte prosím ruce pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 653 jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní můžeme unblock 652, 651 a 654 odhlasovat, kde je pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 91, 91a pro, promiňte, takže to je hlasování jmenovité, zahajuji hlasování 91, 91a. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 91b. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 92. Zvedněte ruce pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 672 pro, proti, proti, zdrželi se, ověříme to. 675, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 693 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 696 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 698 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 709 eh, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Elektronicky ověříme návrh 709. Končím hlasování. Přijato. 710 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 715 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. 715. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 104. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 722. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 723 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 107a pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 744. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 110 plus 110a pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 748 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 112, 112a a 112b. Pro. Promiňte, takže hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 448. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmset padesát osmička, jmenovité hlasování. Požádali o to zelení, zahajuje hlasování. 758. Končím hlasování. Přijata. 760 pro, proti 760. Je to k odstavci 112, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 112C, 112D, 112E pro, proti, zdrželi se, přijato. 767 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 766 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 768 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 769 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 770 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 773 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 115 a 116 pro, proti, zdrželi se přijato. 778 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 779 oddělené hlasování, o které požádalo EKR, takže část 1 začíná slovem regrets a končí slovem fincen. To je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní druhá část, Začíná slovy is concerned až do by the US one. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 116a. Pro, proti, zdrželi se, přijato. jedna jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 777 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis 116b. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 789 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 790 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky 790. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 792. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 119 a 120. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 122. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 124 a 124a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 125 a 125a jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Návrh 826 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 126 a 126 a pro, proti, zdržel se přijaty. Kompromis 127 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh, ne, ne, ne, kompromis 127a pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 843 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 128 a 128 a pro, proti, zdržel se přijaty, kompromis 129, 129 eh, a 129 a pro, proti, zdržel se přijaty, kompromisy 129 b a 129c pro, proti, zdržel se přijaty. Kompromis 131 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 133 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 133a pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 884 Aha, můžeme hlasovat unblock? Ne. Tady máme jmenovité hlasování na konci, takže to vezmeme, jak to je. Návrh 884 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 885 pro, proti, zdržel se zamítnut. 888 jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut kompromis 136a, pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 890 jmenovitě. Zahy hlasování. Končím hlasování. Byl přijat Návrh 891 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut kompromis 5-5 eh, pro proti zdržel se přijat. Kompromis 138 138a, b a c pro, proti, zdržel se, přijaty. Kompromis 139 a 139a, pro, proti, zdržel se, přijaty. Kompromis 140, pro, proti, zdržel se, přijaty. Kompromis 141 a 141 a, pro, proti, zdržel se, přijaty. Návrh 929 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 143 pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 934 pro, proti, zdržel se. Zamítnut kompromis 144 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 145 a 145 a pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 937 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 145b a c pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 146 a 146a pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 862 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 943 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 944 na a 945 pro, proti, zdržel se. Prověříme tyto dva návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 148 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 149 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 150 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 969 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 152 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování byl přijat eh, návrh 979 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 980 pro, proti, zdržel se zamítnout, prověříme, prověříme návrh 980, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování byl zamítnut. Eh, kompromis 153 eh, pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 173, pardon, 973 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Kompromis 154a pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 992 pro, <clears throat> proti, zdržel se. Zamítnut návrh 998, jmenovitě žádají zelení, 998, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat, tisíc, návrh 1003, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 154D, jmenovitě, zahaj hlasování. Končím hlasování. Byl přijat. Návrh 134. Můžeme hlasovat unblock až po 138 kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme tyto návrhy. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. byl zamítnut. Kompromis 155 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 156, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 157 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 158 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 159 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 192 pro, proti, zdržel se. Prověříme 192 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout kompromis 160 a 160 a pro, proti, zdržel se přijaty. Kompromis 161, pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 161a, pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 164, pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 165, pro, proti, zdržel se přijat a návrh, 100, návrh 1064 pro, proti, zdržel se. Prověříme 1064, zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh je 1065 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 167 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 167 a, pro, pardon, 168 přijat, kompromis 168 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 1079 eh, eh, pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 170 a pro, proti, zdržel se přijat. Kom, návrh 1097 eh, pro, proti, zdržel se. Prověříme 1097, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 1008 eh, 1093 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 171 a 171 a pro, proti, zdržel se přijaty. Návrh 11, 14, 1114 jmenovitě žádají o to zelení, zahlasování hlasování o mm, 1114. Zakončím hlasování. Zamítnut. Kompromis 172. pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 149. Pro proti, zdržel se. Prověříme, zahy hlasování od návrhu 149, končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 172a pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 1118 pro, proti, zdržel se. Zamítnut Návrh 1119 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1120 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 1121 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 1123 1122 byl stažen, takže 1123 je pro, proti, zdržel se. Prověříme 1123, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat. 1124 pro, proti, zdržel se. Přijat? Ne, ne. Prověříme. Opa. Ne, ten odpadá. Máte pravdu, odpadá. 1124 odpadá, takže 1125 ten byl stažen a budeme hlasovat o 1126. Kdo pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 177 a 177 A a B pro, proti, zdržel se. Přijaty. Návrh 1137 pro, proti, zdržel se. Prověříme 1137 za hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut. 1141 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 178 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1049 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl přijat kompromis 179 pro proti sežel se přijat. Kompromis 179a pro proti zdržel se přijat. Kompromis 180 a 80A a B pro, proti, zdržel se. Přijaty. Návrh 1067 mm, eh, pro, proti, zdržel se. Prověříme. 1167 eh, zahajil hlasování. Končí hlasování. Byl přijat kompromis 181 pro, proti, zdržel se. Přijat Kompromis 181a pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 181b pro, proti, zdržel se přijat. Kom, kom, kompromis 183 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1184 eh, pro, proti, zdržel se Prověříme 1184 za hlasování. Končím hlasování. Byl přijat kompromis 184 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 185 pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 1189 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 186 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 187 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1198 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 1199 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 188 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1208 pro, proti, zdržel se. Musím prověřit. Neviděl jsem vaše ruce, takže prověříme. 1208 elektronicky zahájí hlasování. EPP too many try. Jeden z EPP navíc, takže ještě to zkuste jednou. Okay, we... V pořádku, končím hlasování o 1208. Zamítnut. návrh 1209 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. návrh 1215 pro, proti, zdržel se Zamítnut. Kompromis 192, 192 A, B a C. Pro, proti, zdržel se. Přijaty. Kompromis 195, 196 a 196 A pro, proti, zdržel se. Přijaty. Návrh 1229 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 1232 pro, proti, zdržel se. Prověříme 1232 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 1233 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. přijat. je 200, 201, 202 pro, proti, zdržel se přijaty. Návrh 1242 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 1243 až 1245 pro, proti, zdržel se zamítnutý. A nyní návrh 1246, 7, 8, 9 až 50, 51, 52. Ty jsou totožné pro, proti, zdržel se zamítnutý. Návrh 1253 pro, proti, šel se zamítnout Návrh 1254 eh, pro, proti, šel se. Prověříme. zahy hlasování o 1254. Končím hlasování. Zamítnout. Eh, dva, návrh 1255 pro, proti zdržel se. Prověříme také i tento návrh, tedy 1255, elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. Návrh 335, ne, omlouvám se, teď jdeme ke kompromisům, kompromis 205 a 206 pro proti zdržel se přijaty. Kompromis 207, jmenovitě, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijat eh, kompromis 208 pro, proti, zdržel se. Přijat eh, kompromis k mm, citacím pro, proti, zdržel se. Přijat. A čím se dostáváme k závěrečnému hlasování o celém návrhu v této pozměněné podobě, hlasujeme jmenovitě, zahaj hlasování. Hmm, končím hlasování. Přijato. Já chci poblahopřát, poděkovat eh, zpravodajům, obou zpravodajům, stínovým zpravodajům. Chci poděkovat vám všem za eh, neutuchající nasazení a také chci poděkovat všem expertům, svědkům, těm, kteří tady spolupracovali s naším zvláštním výborem a chci poděkovat i sekretariátu, všem službám parlamentu a hlasovat na budeme, zpráva bude diskutována a hlasována na druhém plénu v březnu. Ještě jedna poznámka. Minulý týden jsem se zúčastnil mm, akce o praní špinavých peněz, která měla velkou odezvu v médiích a, a byl jsem překvapen, jak experti, novináři, zástupci vlád, jak znají činnost našeho výboru, eh, znají i průběh našich slyšení. A kromě toho, eh, vyslovo, vyslovili slova chvály a říkají, že skutečně naše činnost k něčemu byla. Na to jsem velice hrdý a e, velice jsem vděčný, že jsem mohl se zapojit do spolupráce s tak fundovanými a zapálenými kolegy. Děkuji ještě jedno a ptám se, zda má někdo něco do bodu různé? Ne? Ano. Takže jenom bych chtěl se zeptat spoluspravodajů, zda se chtějí vyjádřit na konci. Ne, vypadá to, že ne, takže nic jiného nemáme na programu. Tím uzavírám schůzi a děkuji. Thank you, thank you, thank you. Thank you.